Right, can I call the meeting to order? The President has asked me to open the meeting. I apologize that he's... Pan předseda výboru se omlouvá za pozdní příchod a požádal mě, abych tedy eh, zatím eh, převzal vedení já, tak abychom začali pokud možno včas a aby zde bylo maximum času pro to, aby eh, kolegové mohli pohovořit. Tak, eh, schválení pořadu jednání, schváleno ano. Tak a je třeba říci toto. Eh, bylo bylo posunuto setkání s vysokou představitelkou pro zahraniční věci, které bylo původně naplánováno na zítra, takže se bude odehrávat v jiném termínu. Bod číslo 3 je schválení zápisu ze schůze ze 7. července a opět, eh, pokud nebudou námitky až do eh, konce tohoto zasedání, budeme to považovat za schválené. A teď eh, tedy mm, přecházíme k dalšímu bodu a sice je tady s námi zástupkyně eh, pro eh, společnost zahraniční a bezpečnostní politiku, paní generální ředitelka. A paní Helga Schmidt. My jsme velice rádi, že jste eh, mezi nás zavítala v této funkci, když znám vás už dřívějška. A dnes budeme hovořit o záležitostech týkajících se Afghánistánu Mm, na to se budeme soustředovat v prvé řadě, i když tady určitě bude, eh, tedy zabrousíme také do řady dalších eh, záležitostí. Bruselská konference eh, o Afganistánu se konala 5. října účastnilo se 17 zemí a e, byla vydána společná deklarace usilující o prohloubení spolupráce uvnitř e, Afganistánu a e, posílení samostatnosti Afganistánu. Paní vysoká představitelka hodnotila léta 2014-2015 a zejména pozitivně hodnotila prostředky, které byly přislíbeny dány, to je 13,6 milionů. Emise EUPOL eh, v Kábulu v letošním roce skončí a my eh, o tom budeme také dnes samozřejmě hovořit. De facto dnes se budeme zabývat především eh, vlastní pozicí Evropské unie o a těch dalších sousedních zainteresovaných zemí eh, k Afganistánu. A eh, samozřejmě eh, budeme sledovat také, jak se dál bude vše vyvíjet po tedy misi Evropské unie CSTP. My nasazujeme své síle tam, kde jsou konflikty ve světě a kde vidíme potenciál na jejich stabilizaci. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám vítám za laska, eh, vám děkuji za laskavá slova, který si cením. Především bych chtěl říci, že ta konference byla velmi úspěšná, což nebylo na začátku eh, zcela jisté. Předcházela ji eh, více než roční intenzivní přípravná práce a za to bych chtěla poděkovat kolegům Účastnilo se 70 eh, partnerských zemí a 26 mezinárodních organizací a eh, více než polovina těchto zemí byla zastoupena na ministerské úrovni. Je třeba vše vnímat také eh, v kontextu varšavského samitu NATO. Jsou to de facto dvě stránky, dvě strany téže mince. Šlo o přípravu bezpečnostních sil v Afganistánu po roce 2016 a civilní stránka věci. Vy jste eh, řekl, že eh, paní vysoká představitelka se vyjádřila v tom smyslu, že její očekávání byla splněna, zejména pokud se týče přislíbených prostředků. A také paní vysoká představitelka, naši partneři a kolegové, eh, měli jsme, eh, zaznamenali jsme tedy na léta 2017 až 2015 celých milionů v rozvojové pomoci pro Afganistánu. Bylo to velice důležité nejen proto, eh, že šlo o donorskou konferenci, ale je zde důležitý politický aspekt sousedí v Afganistánu, eh, Indie, Pakistán, eh, Ruso, Čína eh, se také účastnili konference a bylo na ně naléháno, aby využili svého vlivu ke stabilizaci země. Při přípravě této konference a je to vlastně dva roky po ustavení vlády národního sjednocení prezidenta Abdulláha. A dalším kontextem byla také volební a ústavní reforma. Bylo třeba potvrdit dynamiku spolupráce eh, mezi eh, prezidentem Gádym a panem Abdulájem. Eh, chtěla bych také potrhnout, že konference se konala jsou na pozadí eh, poměrně napjaté bezpečnostní situace s tím, že Taliban opět podniká hm, útoky na provinční hlavní město Kunduz a má části města ve své moci. Další věc eh, je eh, mírová dohoda s afgánskou vládou a to je, to je také signál pro další ozbrojené skupiny v tom smyslu, že jednání je možné. Snažíme se o zjednodušení procesu a chceme e, do problematiky zavést také otázku ženských práv. To byla e, separátní část schůze, ke které se ještě dostanu. K politickým prioritám. Eh, tyto eh, byly laděny v průběhu té konference od eh, slavnutního zahání po bilaterální prohlášení. Jde o důvěryhodnou a matatelnou míru pokroku při volební reformě a je třeba se soustředovat na reformu administrativy, na reformu vlády a reformu eh, takových záležitostí, jako jsou lidská práva a práva žen. Erika Mogherini eh, zvlášť zmínila organizace občanské společnosti, přičemž klíčové bylo eh, klíčový byl, byla další úsilí pro vykořenění korupce a spolehlivější administrativu, eh, zejména v souvislosti s volebním systémem. Ehm, něco podobného eh, se už odehrálo dříve, tenkrát v Indii a mm, s americkými partnery jsme tenkrát připravili eh, základní prvky agendy a důležitá byla tady reforma agendy. A tady se skutečně podařilo vykonat mnoho. Další bod včetně tedy eh, závazky pro eh, reformy a pro finanční prostředky. Šlo tedy o eh, regionální dimenzi. Frederika Morgany uspořádala oficiální večeři v užším kruhu, ale také strategickou konferenci s Pakistánem a Eh, setkání s ministry všech pěti středoafrických eh, republik a další bilaterální jednání se konala na okraji konference. A my jsme velice rádi, eh, že k tomu skutečně došlo, totiž klíčovým výsledkem je vznikající regionální konsenzus na úsilí o ukončení konfliktu. A pokud bych to měl říci otevřeně, je to eh, prostor pro společnou bázi pro eh, politický proces, eh, který bude vycházet z Afganistánu vlastního, bude inkluzivní a bude respektovat afgánskou ústavu. Současně ovšem bude třeba v souladu s týmiž principy jednat s Talibanem. Další věc se týká migrace a společného dalšího postupu. To sice nebylo součástí konference, ehm, musím říct, že zaznělo několik ehm, poměrně matoucích eh, tiskových prohlášení. Nicméně dohoda byla také podepsána. Ehm, musím říci, že to negativní zpravodajství nebylo zcela korektní, nešlo o podmíněnou pomoc, šlo ve skutečnosti o e, nastavení podmínek spolupráce s afgánskou vládou. Nijak se to netýkalo uprchlíků, netýkalo se to migrantů, e, jejichž e, žádosti o azyl byly odmítnuty. Dalším důležitým bodem je toto ve, ve spolupráci s americkými kolegy e, tradiční i donátoři, jako je e, Japonsko, Čína a Jižní Korea, potvrdili své závazky. A e, také jsme měli netradiční dárce a to je vlastně něco, o co jsme usilovali už po dobu 12 měsíců. A máme zde výsledky například Indie, Pakistán, Indie na jeden, jednu miliardu, Pakistán půl miliardy, eh, Saudská Arábie 100 milionů. A eh, také Evropská unie a její členské státy eh, splnili, co slíbili, to znamená, že ta pomoc bude proudit v nezměněné výši, což je zhruba jedna miliarda za rok. To znamená, že Evropská unie a členské země eh, jsou největším eh, kontributorem. Dále jsme zde měli eh, další akce na okraji této konference, zejména o posilování postavení žen. Účastníků bylo zhruba 450, byl tady také před eh, prezident Abdullah se ženou a pan komisař Nemica. A myslíme, že je to velice důležité, poněvadž to vyslalo z konference nebo z okraje konference eh, významný signál. Doktor Habiba, doktorka Habiba Salaby eh, patřila k lidem, s nimiž jsem se setkala, je významnou vyjednávačkou a reprezentuje jednu z afgánských provincií. Co se týče našich závazků, eh, počet studentů je zhruba 9 milionů, 30 eh, je eh, dívek, máme 160 soudkyň, také 20 poslanců jsou poslankyně. Dívky mají přístup k vzdělávání. Já jsem se neformálně setkala s některými z těchto žen, abych se zeptala, co dále můžeme udělat na podporu ochranu žen. A e, neustále se vracela tatáž odpověď a to bylo vzdělávání, jak pro ženy, tak pro muže. A, takže si myslíme, že ten přístup, který jsme zvolili pro tuto konferenci, byl správný. A v tom, že náš přístup se zaměřuje na podporu vzdělávání lidských práv a na rozvoj venkova. Abychom překonávali překážky, musíme pokračovat v posilování společenského postavení afgánských žen a musíme zlepšovat její přístup na trh a přístup k financím. Zaznamenali jsme úspěchy, které jsou pozoruhodné, ale je to, je to běh na dlouhou trať. To konečně řekl také John Kerry ve svém úvodním eh, proslovu. Eh, řekl, že jsme eh, dosáhli toho sice mnoho, ale je třeba, aby to vše bylo udržitelné. No a to patří k signálům z této konference a naším signálem je jednota mezinárodního společenství. Chtěl bych říci, že nebudeme ustupovat eh, od toho, co už bylo dosaženo. Eh, bude se pokračovat velice koordinovaným způsobem eh, dále stejným směrem. Současně je třeba říci, že, že nám je třeba dát příležitost neutrálním a nestranným způsobem po celém území Afganistánu. Další eh, událostí na okraji konference eh, byla eh, konference o regionální spolupráce. Účastnilo se 23 zemí a 10 mezinárodních organizací a opět zde se zúčastnil prezident Abdullah a ministři zahraničí z regionu. Všichni se shodli nad tím, že je třeba podporovat partnerství mezi klíčovými dárci, regionálními hráči a vládou a byly debatovány klíčové priority. To jsou infrastrukturní projekty, eh, koridory železniční, energetické, digitální, ale také eh, soft infrastructure, to znamená eh, sítě podnikatelské a tak dále. Prostě jde o to, aby vzniklo prostředí, které je příznivé podnikání a také zaměstnanosti. Eh, to bych chtěl zdůraznit. A ještě poslední bod. Určitě budeme sledovat eh, naplňování cílu, zejména pokud se týče eh, přislíbených reform, včetně těch, které se týkají žen a dívek. Rád bych možná za prezidenta Gányho zopakoval jeho slova, který, která řekl na tiskové konferenci. A sice řekl, pokud eh, nezvládneme politickou vůli, eh, jak si prakticky poradit s korupcí, pak tyto, zůstan, tyto přísliby zůstanou nenaplněny. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, Helgo. A nyní jsem na řadě poslanci a poslankyně. Jedna otázka na začátek. Všichni víme, že počet afgánských uprchlíků, eh, kteří přicházejí do Evropské unie, narůstá v poměru celkového počtu a je to zdroj obav v oblasti zahraniční politice. My tady nejsme vedeni pouze cíly řízení počtu uprchlíků, ale existují i vážné rozpory, pokud je o zahraniční politiku, zda jde o zdroje zejména ze Severní Afriky, Turecka nebo Afganistana a byl bych vám vděčný, kdyby bylo možné konkrétně se vyjádřit k otázce dopadu, tedy kroku, které podnikly Spojené národy a dálcovská konference. A zda to skutečně může řešit u zdroje ten problém. První na řadě. Nikdo na mě nemává od EPP, takže za SAD pan Kán. Děkuji. Já vítám, co jste uvedla. Já chtěl bych se vás zeptat na několik věcí k Afganistánu. Také vítám skupinu pana Hekmatiára. To je v pořádku který se připojil k vládě. A naším eh, hlavním zájmem je Taliban. Pokud nedojde k dohodě, tak uvidíme každoroční eskalaci. A Taliban představuje eh, velký podíl obyvatelstva v Afganistánu. Tak jaké kroky jsou podnikány, abychom toto řešili? A druhá věc je eh, dobré, že slyšíme o darech do budoucnosti, ale jedna z největších otázek je korupce. Tedy co se děje a jaké kroky podnikáme, abychom pomohli afgánské vládě při řešení korupce? Druhý bod, který bych se chtěl dotknout, souvisí se stejným regionem. Za poslední 93 dnů jsme zaznamenali na indické straně Kašmíru došlo k eh, příměří a stovky lidí byly zabity a zraněny a docházelo ke střebě na civilisty a vzniká zde obrovské napětí mezi Pakistanem a Indií. A obě země spolu několikrát válčily, obě se také vlastně, Afganistán je také vtahován do tohoto konfliktu a co je možné udělat, abychom zajistili, že celý region bude směřovat k míru, stabilitě a prosperitě. A otázka samotného Kašmíru je také, tu, tu je třeba také řešit. Ale také to souvisí se Syrií. Co se děje konkrétně, pokud jde o pomoc a ochranu civilistům vysoká zástupně hovořila o spolupráci se, s generálním tajemníkem, tedy jak poskytnout pomoc těmto jedincům. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl připomenout, že dnešní rozprava se má soustředit na Afganistán. A samozřejmě i další otázky budou vyslyšeny, ale prosím, omezte se na toto téma, protože budou další přejitosti, abychom jednali o dalších otázkách. A nyní před pan Hočevičus je zde, předseda delegace pro Afganistán. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bruselská konference o Afganistánu byla skutečně úspěšná. A zemí zde byla velmi aktivní. Snažili se pomoci Afganistánu v řadě, na řadu způsobů a různými prostředky. Ale zaznamenali jsme, a mohl jsem se zúčastnit této konference, že zaznívá podmíněnost. A to slovo, ta kondicionalita zazněla několikrát. A ta nová kondicionalita se liší od minulé podmíněnosti. Jak byste to vysvětlila? Jak bylo správně řečeno dříve, co je třeba udělat pro boj s korupcí a pro lepší veřejnou zprávu? A za druhé, pan Kerry silně zdůrazňovala regionální zapojení, zejména ze strany Indie a Číny. Do jaké míry jsme svědky různých typů regionální spolupráce, vzhledem k tomu, že zapojení obou zemí podle mého chápaní by bylo klíčové pro budoucnost Af- Afganistánu. Děkuji mnohokrát za EKR, pan Tenev. Děkuji. Děkuji, pane před... Richarde, to je asi vaše poslední vystoupení ve výboru a já bych chtěl využít této přitosti, abych eh, vám za nás, za všechny Eh, poděkoval. Přicházíme z jiných politických rodin a liší se naše názory, ale máme k sobě vzájemnou úctu a zabývali jsme se společnými otázkami po řadu let, takže vám přeji všechno dobré v další kapitole vašeho politického života a snad to bude spíš profesní než politický život. Chci poblahopřát vysoké zástupkyni a chci vyzdvihnout úlohu, vaši úlohu na této konferenci. Boj s korupcí je v prvořady. A darcovská pomoc je poskytována a bezpečnost eh, humanitárních pracovníků je klíčová z hlediska Talibánu. A také se to týká eh, bezpečnosti uprchlíků, kteří se vydávají na cestu do Evropy. Ale možná to není to, co měla myslet Richard, ale pokud jde o Spojené království po Brexitu a finanční uspořádání u multilaterálních programů pomoci Evropské unie. Já jsem velmi znepokojen eh, Evropským rozvojovým fondem, co s ním bude, je mezivládní, tedy eh, Spojené království by mohlo zůstat účastno a představit asi 50% rozpočtu. A tradičně velká část těchto prostředků eh, šla do bývalých britských kolonií a zemí britského společenství národů, takže eh, kdybychom se úplně stáhli, tak eh, by došlo k přesměrování například do bývalých francouzských kolonií v Africe. Tedy jaké jsou tedy multilaterální aspekty tohoto britského financování? Zabývali jste se tím během této konference vůbec? Nevylžuji své pravomoci předsedajícího, ale pokud jde o budoucnost Afganistánu, tak možná, že to by byl jeden způsob, jak se vyrovnat s tímto ani paní Lohbilchen. Děkuji, pane předsedo, děkuji taky paní Schmidt za briefing a za to, že jste potrhla úspěchy. Ještě bych se ráda zeptala eh, k tomu Joint Way Forward. Když předpokládáme, že tady máme asi 80 tisíc zamítnutých eh, žadatelů azyl z, Afghánistánu, Afganistánu, které mají být tedy po slání zpět do Afganistánu nuceně v skupinách, kde jich nebude více než 50, tak nechápu a kritizuji. Proč eh, tady nezohledníme bezpečnostní situaci v Afghánistánu. V roce 2016 jsme měli asi pět tisíc těch, kteří se dobrovolně vrátili, kteří prostě mohou někam odejít, ochránit rodinek, nebo když se jim prostě nic nestane, ale když odsudeme někoho, kdo vůbec v zemi nemá žádnou podporu někoho jiného a bezpečnostní situace je tak špatná, tak eh, prostě se musím zeptat na to, jak jste posoudili bezpečnostní situaci Eh, víme, že oblast, kde působí Talibánu, se zvětšuje, oblast působnosti Talibánu se rozšiřuje ve srovnání s rokem 2011 eh, německý program GEC pomoci dokonce stáhnul své s pracovníky z Masai Šerifu, protože to tam bylo příliš, příliš obtížné a proto nevím, zda vůbec oni mají možnost například v rámci Afghánistánu se uchýlit do nějaké jiné oblasti, kde je to bezpečnější, takže mohla byste, mohla se nějak posoudit právě tu bezpečnostní situaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Schmidt. Děkuji vám také velmi za váš projev. A já bych se vrátil k otázce, která se týká eh, genderové situace. Vy jste to krátce popsala. A cíleně se ptám na tuto věc. Eh, existují ještě nějaké mimo na to ty eh, nástroje eh, rozvojové pomoci v rámci EU aktivity, nějaké vzdělávání, které by posílily zapojení žen? Něco takového běží to, existuje to? a co se plánuje na příští léta. Neboť v Afganistánu podle mne skutečně ta největší páka pro změnu společnosti je právě vzdělání mladých i mužů e, právě v otázce tolerance mezi jednotlivými pohlavími. Děkuji. Pan Fariko. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych se, Richarde, chtěl připomenout k přáním všeho dobrého pro vaši politickou osobní budoucnost a s velkou radostí jsem s vámi v minulých letech spolupracoval a všechno dobré. Chtěl bych eh, se eh, zeptat na to, co je klíčové pro mě v Afganistánu. Když jsme mluvili o Afganistánu před několika lety, vzpomenu si, že zde byla představa se stáhnout vojensky do roku 2011 a to nenastalo, protože Taliban byl stále silný a vlastně byl stále silnější. A byla, představa byla, že, že pomalu vymizí a on nemizí. Tedy máme možnosti, jak podniknout iniciativy s cílem eh, dospět k usmíření v zemi. Pro mě je zcela evidentní, že konflikt do Afganistánu byl zanesen ze zahraničí, nejdříve Rusy a potom našimi eh, přáteli, Američany a dalšími. Jediná cesta, jak vyřešit ten problém, je, aby Afgánci se aktivně snažili vyřešit své problémy mezi sebou. A já bych se tady snažil nalézt eh, úlohu pro Evropskou unii. Já jsem byl nedávno překvapen slovy předsedy našeho výboru, který řekl, že potřebujeme ministra zahraničí Evropské unie, někoho, kdo by seděl u stolu, když se rozhoduje o složitých mezinárodních otázkách. Takže i když nikdy nebudeme mít asi ministra zahraničí v tomto smyslu, tak já bych se, si dovolil rozvinout iniciativu, kde bychom měli určitý vliv. A pokud možno, abychom mohli eh, umožnit dialog v rámci Afganistánu a to by mohla být funkce pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Kukan za EPP. Děkuji, Richarde. Rád vás vidím za předsednickým stolcem a je to výraz uznání toho, co jste vykonal ve výboru. Po dlouhou dobu oddané služby a vše dobré pro vaši budoucí kariéru a věřím, že pozitivně o vás uslyšíme. Paní generální tajemnice, mám velmi obecnou otázku. Asi tak před deseti lety jsme všichni tvrdili, eh, Severoatlantická Atlantická aliance nemůže přijít o Afganistán, nemůžeme prohrát v Afganistánu. Je to poslední věc na světě, kterou si můžeme dovolit. Jak byste komentovala tato vyjádření nyní? Děkuji. ještě jednou za velmi laskavá slova, pane Kukané, pane Taneku, pane Weigle. A samozřejmě se soustředujeme na vážné otázky v Afganistánu, takže paní generální tajemnice. Děkuji mnohokrát. Možná začnu otázkou migrantů. Společný postup ku předu a falešné představy, na které jste naráželi. Uh, já jsem řekl na začátku, že došlo k eh, zavádějícím informacím. Je zcela jasné, že společná cesta ku předu je společný závazek, který jsme na sebe vzali s afgánskou vládou, abychom eh, umocnili naši spolupráci, pokud je o nelegální migraci. A tady se to týká boje eh, proti obchodování s lidmi, proti pašování lidí a umožnění procesu návratu a je zcela evidentní, že existují zásady, které platí, zásada mezinárodního práva, tedy Norufulmo, a lidé, kteří přicházejí z válečných zón, jsou předmětem ochrany. Když se podíváte na míru přijetí azylantů, ta se zvýšila ze 60% a je, odráží to, co, co říkala paní Lochbíler je to odraz zhoršující se bezpečnostní situace a u kondocinity také byly rozporné zprávy. Vysoká zástupkyně ve svém vystoupení na okraji konference to vysvětlila. Ekonomická pomoc není podmíněna návratem nebo realizací návrat, návratu ne, nelegálních migrantů. Jedna otázka se týkala kondicionality pro hospodářskou pomoc na to také odpovím hned. Opět, není tu žádná kondicionita. Samozřejmě, co se týče e, způsobu vynakládání prostředků, to budeme bedlivě sledovat e, realizaci reformního programu. A řada věcí byla uskutečněna. Finanční ministři byli pozváni do Bruselu, vedli jsme kvalitní diskusy a stovky skorumpovaných soudců byly propuštěny. A afgánská vláda se zcela konkrétně snaží bojovat s korupcí. My je podporujeme s nezbytnými administrativní kroky a rozvoj administrativních kapacit je významným úkolem. My podporujeme i rozvoj venkova, vzdělávání a zdravotnictví. Dále byla to otázka týkající se Indie a Pakistánu. Jak víte, to jsou velmi citlivé záležitosti, jsou neustále řešeny v dialogu, který máme s oběma zeměmi na úrovni vysoké zástupkyně a na mé úrovni a na dalších úrovních. A také to bylo součástí strategického dialogu, který probíhal Otázka žen jak jsem to pochopila, jak budeme postupovat, abychom podporovali eh, vzdělávání žen a jak zahrneme více ženy. Klíčovou otázkou tady je, jak už jsem řekla, vzdělání a řada věcí se již povedla. A to je otázka, kterou jsem bezprostředně probírala s některými ženami a zjišťovala jsem, zda jdeme správnou cestou a k mému překvapení ta otázka byla velmi jednoduchá. Já jsem se ptala žen konkrétně, ženy říkali, je třeba se smířit s realitou, tedy společnosti, kterou ovládají muži. A je třeba nám pomoci se vzděláním v tom nejširším slova smyslu pro všechny. A my nabízíme tedy odbornou přípravu žen, existují programy, které vznikly uvnitř Evropské unie a samozřejmě podporujeme také profesní možnosti pro ženy pro, existovalo podnikatelské fórum, které bylo specificky koncipováno pro podporu přístupu žen k financování a také k tomu, aby mohly podnikat. Potom tu byla otázka týkající se financování EU po Brexitu. Na to skutečně nemůžu odpovědět, protože to určitě není součástí tématu konference, i když je to naprosto relevantní záležitost. Dále možná úloha EU, jak se na to ptal pan Weigl, Evropská unie je již velmi zapojená a náš zvláštní zástupce byl eh, úzce zapojen v, ve zprostředkovatelské úloze při mírové dohodě se skupinou Hekmatiar. Je to největší skupina, ale je velmi důležitá, protože to vysílá jasné sdělení, že takové dohody v rámci usmíření jsou možné. A také to vysílá signál dalším skupinám, zejména Talibánu. Ale to, co je teď velmi důležité, je, že to bude naplněno a je to udržitelné. A to je také sdělení pro vládu. A proto se nyní zabýváme e, způsoby, realizace a otázka práv žen je velmi důležitá a proto jsem to zdůraznila již ve svém úvodu. Pan Kukan Kano, na to nemůže přijít o Afganistán. Já bych řekla, my nemůžeme přijít o Afganistán. Není to jenom bezpečnostní zájem pro nás a dívám se na to téměř v historickém kontextu po 11. září. Je to také humanitární otázka a proto eh, chceme zůstat eh, zaangažováni a je to důležité i z regionálního hlediska. A pokud mohu, tak důraz u této konference byl na Afganistán, ale navíc my jsme prosazovali v posledních měsících a letech regionální přezraniční přístup. A proto to nebyla náhoda, že setkání s pěti srazickými zeměmi proběhlo souběžně a byl to značný důraz na přezraniční spolupráci. Také existuje bezpečnostní dialog s pěti srazickými zeměmi a tady se snažíme prosazovat eh, pozitivní eh, narrativ i z hlediska hospodářského. To je nejméně integrovaný region na světě zřejmě. Je tu nevyužitý potenciál ať už politicky, anebo ekonomicky. A otázka propojenosti komise financuje různé záměry v tomto regionu a má tu významné cíle mimo samotný Afganistán. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a chtěl bych jenom říci, že je to poprvé od vašeho jmenování, kdy jste ve výboru AFET. Vím, že jsem mnohokrát eh, vrátil, když já to nebudu. A chci vám poděkovat nejen za vaš, váš dnešní příspěvek, ale i za vaše partnerství. Děkuji vám mnohokrát. Eh, eh, Takže pan Brok je zpravodajem u výroční zprávy společné zahraniční bezpečné politiky a zpráva o Ekvádoru, to jsou obě zprávy, které mají být projednány. Takže vlastně nyní si dáme přestávku, než dorazí pan Brok. Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, soudruh van Balen chce, chce se ujmout slova. Já vám všechny velmi srdečně vítám a zahajuji bod 5, provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zprávu máte k dispozici, tedy návrh zprávy. A já vám tady nechci tu zprávu opět jednotlivě představovat, neboť předpokládám, že jste si ji všichni pročetli. Ale udělám pouze takovou úvodní slovo. A prosím vás, abyste do 17. října předložili pozměňovací návrhy, které pak 8. listopadu prodiskutujeme také v souvislosti s národními poslanci, kteří tady budou tento den, takže si myslím, že by to mohla být velmi zajímavá diskuse, hovořit tedy s národními kolegy o takovémto tématu. A 14. listopadu se bude hlasovat tak, abychom to mohli přenožit na prosincové plénum. Myslím, že o společné zahraniční nebo v oblasti společně zahraniční a bezpečnostní a obrané politiky mám velice zajímavý, eh, zajímavý jak se vývoj v poslední době. Vidíme, že ty výzvy narůstají, nebo možná ne narůstají, ale jasněji se projevují. A e, ta zpráva samozřejmě se formálně opírá o zprávu SVČ, ale samozřejmě to teď ta zpráva o globální strategii, ale respektive ta naše zpráva tam ještě zohledňuje tu globální strategii, paní vysoké představitelku, eh, se představitelky i, eh, i s tím, s tou novou podobou, jaký představitel na gymnichu v Bratislavě. to samozřejmě souvisí s celou řadou národních návrhů, například s tou německo-francouzskou iniciativou, ale také to souvisí s projevem o stavu Unie, Žána Kloda Junckera v Evropském parlamentu a samozřejmě veškeré ty dopady, které se s tím pojí a které to potom má na tu bratislavskou strategii, na tu cestovní mapu ze Bratislavy. V prosinci to tady máme na pořadu jednání na plánu, což se nám velmi dobře hodí, neboť je to propojeno s Evropskou radou, která se právě na svém prosincovém zasedání bude zabývat velmi intenzivně zahraniční a bezpečnostní hmm, politikou, jakožto součástí bratislavské strategie, takže si myslím, že jsme zvolili velmi vhodnou dobu. Jak se tedy zapojit do této diskuse? Samozřejmě, že i naši sousedé a ta situace v našich sousedních zemích nevypadá příliš skvěle, takže i o tom budeme muset hovořit. A e, musíme se tedy rozmyslet nad tím, jaké závěry vyvodit v tom posledním vývoji v těch zemích v našich sousedství, nejenom Ukrajina, ale další. A samozřejmě se nevyhneme ani diskuzi o našem vztahu k Rusku. Jsem toho názoru, že alespoň tedy nejpozději posledních deset let jsem toho názoru, že naše diskuze o vztahu s Ruskem, kterou prostě musíme mít, bude muset být ještě silněji propojena i s tím, když budeme projednávat náš vztah s jižními sousedy a se středním východem. A vždy jsem byl, propagoval to, mám tady ve zprávě, ale ještě to tam nějakým způsobem rozliším, diferencovaně k tomu přistoupím. Pro mnoha otázkách prostě potřebujeme spolupráci s Ruskem, abychom mohli řešit mezinárodní krize. A e, i když samozřejmě tady máme tu Ukrajinu a dobře víme, jak to vypadá, tady jsme byli pro, chceme, aby se prodloužily sankce, pokud nebude dodržena dohoda z Minsku. Ale prostě navzdory všemu tu spolupráci s Ruskem potřebujeme. A od té doby, kdy Rusko v případě Sýrie již není partnerem mírového řešení, ale stalo se samou válečnou stranou, a který od tohoto okamžiku tady nastala změna věků. A je třeba, abychom si znovu prodiskutovali, jakým způsobem se k tomu postavíme. Já si myslím například, že co se týče sankcí, stále se říká každý půl rok a prostě se to každý půl rok se to tady projednává. Politikové jezdí do Ruska i někteří zástupci hospodářství já si myslím, že by se ty sankce neměly prodlužovat na každého půl roku, ale vždy na celý rok. Ty též sankce, ale jednou ročně by se to prodloužilo na celý další rok, abychom ukázali, že to myslíme vážně, abychom skoncovali s tím neustálým prodlužováním sankcí po půl roku. Dále třeba si zvážit v rámci našeho sankčního režimu, zda v té oblasti, a dříve jsme to taky měli, zda bychom tam neměli mít veškeré eh, produkty, kvalitní technologie, kterou je třeba například pro počítače, pro výrobu zbraní a pro těžbu ropy a eh, plynu, zda bychom veškeré tyto vysoce rozvinuté technologie nemohli také jak si dát do toho embarga. To je také velká důležitá tematická oblast. A další důležitá oblast je toto, jakým způsobem můžeme jaksi vytvořit dobrý poměr mezi vnější a vnitřní bezpečností. Klasická válka, teror, jakým způsobem je to propojeno a jak my to tedy propojíme v naší reakci a jak ve větším množství, v širším objemu můžeme potírat příčiny migrace mnohem více než dříve, Tady mnohem více než dříve musíme tedy probojovat otázky zahraniční politiky, obchodní politiky, bezpečnostní politiky a dalšími oblastmi politiky. Například, když zvažujeme téma Afriky. Otázka řešení životní perspektivy lidí v Africe a demografický, demografický faktor v Africe Toto musí být vlastně v ohnízku našeho zájmu, když hovoříme o tom, že chceme řešit migrační krizi. To vše, co děláme, to rozdělování, ochrana vnějších hranic, spolupráce se zeměmi jako Egypt, Líbie či Turecko, tak, abychom jak bojovali proti pašerákům lidí, Toto je vše boj se symptomy, ale ne s příčinami. Není to řešení příčin. Ty příčiny v Sýrii, v Iráku, tam jde zejména o to vytvořit mír, a v, Africe jde o to, aby se vyřešily ty rozvojové problémy, což je možná ještě těžší a zdlouhavější než řešení tedy války. A pokud nepochopíme že skutečně je to velice rozmanité téma, že k tomu nelze přistupovat jednotným způsobem, dále to zhoršuje, ještě klimatické změny to zhoršuje a tak dále. Pokud to tedy neuchopíme v celé šíři, no tak se ten problém bude ještě šířit. Proto já chci, abychom měli silnější zahraniční politiku, která bude naše problémy řešit. A ne, eh, chci, aby se Evropa izolovala na základě eh, vysoké, nebo izolovala vysokými ploty. Pokud tady ty vysoké ploty eh, nechceme, nechceme chránit Evropu vysokými ploty, tak musíme mít lepší zahraniční politiku, lepší obchodní politiku. A tato souvislost se, myslím, čím dál tím jasněji projevuje. A i celkově tedy v našich diskusích my jsme tento názor vždy zastávali, ale nyní o tom otevřeně hovoří i vlády. Hovořilo se o tom v Bratislavě. K tomu také patří to, že prostě Evropa musí být schopnější, musí mít lepší schopnosti, musí lépe spolupracovat její zpravodajské služby. Pak veškeré ty otázky, které se pojí s věcmi, o kterých hovoříme tak často v oblasti obrané politiky, velitelství, Eh, strukturovaná spolupráce, Evropská obraná agentura, zadávání zakázek. To je otázka, o tom jsme vůbec nemohli, nesměli hovořit ještě před půl rokem, když se říkal, že, že když se to bude změňovat, tak to povede k Brexitu. Myslím si, že dnes to, se to musíme tato témata velmi nutně otevřít a proto je pozitivní, že téměř všechny členské státy se vyslovily tímto směrem. A na rozdíl od ministra zahraničí Johnsona. To si myslím, pro mě byla hezká situace. Spíš možná taková nejveselější. Totiž to, že britský ministr obrany na radě ministru obrany prohlásil, že toto vše není možné učinit, protože by se ohrozilo NATO a pak eh, generální tajemník NATO, který se účastnil stejné schůze, prohlásil, že toto vše pomáhá na to. Takže já, na rozdíl od pana Felena, věřím tedy na to, A myslím si, že bychom to takto měli prosadit. A prosím, naše britské přátelé o toto, kdo odchází, by neměl bránit těm, kteří zůstávají v tom, aby zrealizovali to, co si přejí udělat. To by si myslím také patřilo k férovým podmínkám vyjednávání o Brexitu. U Brexitu chceme být konstruktivní. Je to v našem společném zájmu, nemůže to být žádná oplata, že bychom se revanšovali na Brity. vůbec. Nemusíme se dohodnout na něčem, co nás všechny po, jak si dostane vpřed, ale pak musíme být féroví na všech stranách a k tomu tady tak, také právě tedy patří i možnost Evropské unie se v této věci v rámci té strukturované spolupráce vyvíjet dál. Já tedy kdybych to takto ukončil. Je to z mé strany vše. Těším se na vaše podněty a příspěvky a jsem velmi, velmi rád s vámi prodiskutuji již nyní předem možné pozměňovací návrhy, tak abych to mohl zavčas zapracovat do mých vlastních návrhů a tak zprávu obohatit. Děkuji mnohokrát za pozornost. A slovo má kdo? Kaněte. Děkuji. Já jsem nečekala, že přijdu na řadu jako první. Děkuji, pane předsedo. Především si říci, že jsem velice ráda, že tady máme tento návrh. Eh, já bych ráda eh, okomentovala dvě nebo tři věci. Eh, za prvé, myslím si, že je velice dobře, že eh, vyzýváte členské země k tomu závazku 2% eh, HDP eh, a také to, co tam píšete, pokud se týče obraného rozpočtu a významných výdajů. Také si myslím, že ta externí akce že to eh, by skutečně mělo být eh, také eh, příslušné procento HDP. Než jsme tedy začali tady debatovat na toto téma, také já jsem konzultovala záležitost s lotýským ministrem obrany a zahraničí. Eh, to, co nazýváme eh, eh, headquarters, tak to je docela těžko přijmout. Tady jde o to, abychom zde měli vojensko-civilní plánovací plánovací eh, nástroj či plánovací středisko, čili o to vlastně jde. Takže eh, děkuji a já předpokládám, že předložím pár pozměňovacích návrhů k vaší zprávě. Děkuji, pane předsedo. Já přečtu eh, text stínového zpravodaje Knuta Frankensteina. so let's see what he wrote. Takže eh, psal toto. Děkuji eh, panu zpravodaji a předsedovi výboru AFET Uh, eh, Ten návrh řádně bere v úvahu novou globální strategii EU, která 28. června byla prezentována na radě a 6. července byla debatována na plénu parlamentu. Evropská unie musí sehrávat silnější roli v globálních záležitostech a e, občané očekávají efektivnější fungování. Očekávají, že bude chrán, budou chráněny jejich životy, e, životní úroveň, demokracie, právní stát, solidarita, politická, ekonomická stabilita a bezpečnost v bezprostředním sousedství a že bude EU přispívat k mezinárodním iniciativám boje proti klimatickým změnám a dalším eh, globálním výzvám. V současném rychle se měnícím prostředí bude skutečně nutné provádět pravidelně eh, revizi, a, mm, inform, abychom byli informováni o eh, tom, jaká je aktuální, jaký je aktuální vývoj této strategie. Pro posílení evropské bezpečnosti a obrany je také v této zprávě zmíněna mm, bezpečnostní policie na hranicích. Pokud se týče administrativní a provozních nákladů, tady je třeba, aby české země byly připraveny toto financovat. Posílení eh, posilování bezpečnosti je třeba eh, nikoli pořizováním dalších eh, zbraní, eh, nic, ale optimalizaci a zmenšením roztříštěnosti mezi členskými zeměmi. Přesto se domníváme, že síla evropské diplomacie, jak zpravodaj popisuje, by měla spočívat především v evropském úsilí o posílení mezinárodního práva naše eh, společná eh, policie eh, pro zahraniční bezpečnost musí být podpořena a je třeba posilovat také naše strategické plánovací záležitosti a schopnosti. My tedy vítáme doporučení tohoto návrhu zprávy. Dovolte, pane předsedo, abych eh, eh, vyjádřil eh, souhlas s vámi, že skutečně je třeba posílit naši obranu, ale také jste hovořil o obchodu a dalších tématech a zde se to týká zejména exportu zbraní, které by měly být konzistentní tady členské země které eh, vyvážejí zbraně, eh, pokud se eh, v rámci zahraniční a obrané politiky by měly harmonizovat navzájem své úsilí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k těm problémům, které máme v našem regionu, a já tady neříkám, že není důležitá Latinská Amerika, Afrika nebo Asie, ale Eh, především bychom se měli soustředovat na náš vlastní region. A já plně souhlasím, že bychom měli mít eh, vlastní obranou schopnost a de facto eh, nejenom o tom hovořit, ale také hm, do toho investovat. Na to pro nás bude zásadním a s odchodem Velké Británie ještě zásadnějším prvkem obrany. K Rusku je třeba přistupovat dvojím způsobem. Můžeme komunikovat s občanskou společností v Rusku, ale zároveň zde máme sankce a Rusko zatím nepodniklo potřebné kroky k tomu, aby sankce mohly být zrušeny. Vzhledem k tomu, že eh, bylo zjištěno, eh, že Eh, raketový systém Buk eh, byl přemístěn eh, k povstalcům na východní Ukrajině a později zpátky, tak to znamená, že ruské angažma v tomto konfliktu bude odhaleno poněkud podobněji než dosud a možná, že bude důvod ještě zpřísnit sankce vůči Rusku. Děkuji Děkuji za návrh zprávy. Do značné míry se shodneme s řadou věcí, co uvádíte, zejména globální hodnocení základních příčin krizí, kterým čela, čelí Evropská unie ve vnější relaci. Máme několik eh, obav a k tomu předložíme pozdější návrhy, ale v první řadě si myslíme, že ten obraz není tak temný, jak je někdy vykreslován. Evropská unie není příliš úspěšná, pokud jde o komunikaci vůči vlastním občanům, o vlastních úspěších a také o společná bezpečnostní a zahraniční politika má určité rozměry, o kterých nikdo mimo tento sál neví. A plně se shodneme, že obchodní politika by měla být zcela zapracována do SBZP a naše politika pomoci by nás měla vést v globálním hodnocení toho, co jsou naléhavé úkoly. Ale jsme trošku znepokojeni tím, když eh, krátko a střednědobé zájmy u migračních toků odklánějí rozvojové zdroje do oblastí, které souvisejí s bezpečností a to si nemyslíme, že je správné. Konečně bychom chtěli zdůraznit, že bychom neměli ztrácet ze zřetele náš hlavní úkol a to je prevence konfliktu. Máme zásadní úkoly v oblasti řešení konfliktu, ale prevence konfliktu je možná ještě významnější v některých regionech a v některých oblastech než přímé zapojení. U toho všeho předložíme pozměňovací návrhy, a, ale obecně zprávu velmi podporujeme. Děkuji. Děkuji. Je tu jeden velký problém u této zprávy. Je příliš dobrá na to, aby se vůbec dala změnit, ale budu se maximálně snažit, abych ji ještě vylepšil. Je klíčové, mít přesvědčivě realistické, ale ne defetistické hodnocení mezinárodní situace. A nová realita, kterou nemůžeme ignorovat, existuje, ale řada klíčových postav žije v realitě minulosti s tím, že se tato realita tuto realitu podaří obnovit a tato zpráva se snaží vyrovnat s novou realitou, s novou normou. A jasně ukazuje, že tato krize je příležitostí a to je velmi pozitivní. A není to defetismus, Ale to znamená v první řadě, že členské státy musí změnit svou mentalitu. Evropská unie může být eh, silným světovým hráčem, pokud členské státy budou spolupracovat a mluvit jedním hlasem. Na tom se všichni shodneme. Ale to znamená v první řadě finanční příspěvky. Zahraniční bezpeč společná zahraniční bezpečnostní politika musí být posílena. A nesouhlasím úplně s odstavcem 8, kde zpravodaj dospěl k závěru, že jediný realistický způsob, jak posílit obrané kapacity v období rozpočtových škrtů je navýšit synergie a umocnit obranou spolupráci. To je správné. A otázka je, jak to bude fungovat, když žádné rozpočtové omezení nebude. Musíme změnit svůj přístup, svou mentalitu, protože nejsme připraveni reagovat adekvátně v době krize. A mus, budeme muset zítra reagovat ve válečné situaci a finanční příspěvky na naši obranu zabrání budoucím válkám. A tudíž odstavec 9 by měl být podpořen s veškerou vahou Evropského parlamentu. Důrazné sdělení Evropského parlamentu, že další financování ze strany členských států je nezbytné. A měli bychom využít středně dobé, středně teď v revizi v polovině období u víceletého finančního rámce právě pro tyto účely. A měli bychom také využít příklady, které jsou uvedeny tedy trvalá strukturální spolupráce, kterou předpokládá Lisabonská smlouva. A když hovoříme o provádění sdílení spravodajských informací Europolu a zejména potřebujeme posílit sdílení spravodajských informací mezi členskými státy. Na krakovské konferenci minulý týden o kybernetické bezpečnosti bylo vyvozeno, že sdílení prodajských informací funguje mezi členskými státy za předpokladu, že existují dobré osobní vztahy mezi příslušnými představiteli a tudíž by to mělo být tedy samozřejmé. Pokud jde o Rusko, velmi souhlasím s voláním po realistické strategii a za prvé nemůžeme si dovolit být rozdělení důvěryhodnost a síla Evropské unie pro změnu ruského chování závisí na naší jednotě a rozhodnosti při obhajování práv, norem mezinárodního práva. Neměli bychom ustupovat v oblasti sankcí. A konečně odstavec 19 by měl být ještě důrazněji formulován. Prohloubit vztahy se Spojenými státy a Kanadou není pouze v našem strategickém zájmu, ale je to povinnost pokud demokratické země mají mít vliv na chování Ruska. A když hovoříme o kybernetové bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, měli bychom tuto otázku zařadit do všech našich, veškerých našich vztahů s našimi partnery v třetích zemích. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Připojuji se ke všem, kteří mají za to, že to je vysoce globální zpráva, která se drží všech aspektů našich, našich bezpečnostních a zahraničních zájmů. Ale schází mi to něco o významu eh, strategie rozšíření, pokud jde o proces, který byl zahájen a který stále běží abych se dovolil formulovat eh, pozměňovací návrh týkající se rozšíření. Kapitola týkající se našich vztahů s Ruskem ve zprávě je vyvážená a podporuji. A nejsem si jist, eh, zda strategie sankcí vedla k pozitivním výsledkům. Obávám se, že ve skutečnosti posílila Putinův režim a vážně poškodila naše vlastní ekonomické zájmy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poblahopřát Elmaru Brokovi, vašemu kolegovi, za další kvalitní zprávu, zejména k odstavci číslo dvě. Budoucnost společné bezpečnostní zahraniční politiky závisí právě na tom, jak bude čten tento odstavec s jednotlivými subjekty. Shodneme se na realistické diagnoze a ambiciozních cílech, a není to poprvé, ale přístup na základě 3D a poseň naší obrané a bezpečnostní kapacity bude možný pouze, pokud nezbytný politický kontext a politická vůle bude zajištěna. A to už bylo uvedeno některými kolegy dříve. To znamená, že musíme sdílet stejné názory na Rusko, na Turecko, na Blízký východ, Afriku a další ohniska napětí kterým čelíme a toho jsme zatím nedosáhli a je jasné, že měkké vyjádření moci nestačí. Odstavci 29. Tady bych výslovně doplnil mezikulturní dialog. Kulturní diplomacie je uvedena, ale myslím, že jsme nevyčerpali rozsah měkkého vyjádření moci v tomto směru. A konečně nemyslím si, že všichni partneři a všechny regiony by měly být uvedeny, ale souhlasím, že západní Balkán by měl být zvláště zmíněn a také bych se přimlouval za Indii a Japonsko. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit španělsky ale nepřipojím nebo ne, nezměním to hlavní poselství svých předřečníků. I já vám děkuji za zprávu a e, blahopřeji vám za to, jak je podařená. Mnozí vás chválí, že zpráva je vyvážená, soustředí se na problémy EU. S tím já naprosto souhlasím. Zejména se mi velice líbí odstavec 1 a 2. Velmi podporuji tyto snahy EU. Trošku mám určitou potíž pojmem globalizace, ale jinak si myslím, že hodnoty Evropské unie jsou tady velice dobře zdůrazněny. A jsou to věci, jak správně říká pan zpravodaj, na které někdy zapomínáme. Samozřejmě je jasné, že nelze vyjmenovat vše, jinak by byla zpráva příliš dlouhá. I já bych byla rád, kdyby globální strategie EU byla přepracovávána každých pět let tedy společně s koncem politického mandátu, ale myslím si také, že je třeba se nadále věnovat tematice bezpečnostní a obrané politiky. A rád bych řekl několik slov k Brexitu. Myslím, že v této věci je třeba pokročit dál. Pomocí měkké síly se to nedořeší. A nyní Rusko, což je také velmi důležité. Mnozí zde v parlamentu, mezi nimi také já, vždy viděli Rusko jako partnera partnera pro spolupráci, je to globální aktér. Ale to, co se nyní odehrává v Sýrii, je naprosto nepřijatelné. to není možné, tak to není možné, aby to takto dále pokračovalo tímto způsobem. Takže je třeba nějak změnit naše vztahy s Ruskem, ano. A jinak samozřejmě podpory vás co říkáte v odstavci 1, že Evropská unie by mohla být důležitá pro stabilitu a mír. Ale ještě něco k odstavci 21, normativní síla, nevím, co to má znamenat. Zadržování mezinárodního práva v mezinárodních vztazích, nebo co to má eh, vlastně být? To, že sama Unie se podřadí nějakému řádu, to si myslím, by se mělo vyjádřit nějak precizněji. A ještě něco k dobré spolupráci s eh, OSN. No, to by se mělo podle mě poněkud rozvést. Ale jak jsem řekla, zpráva je velmi dobrá. Já bych je rád ještě vylepšil, například od sebe 6. Tady se hovoří o těch tří D. Defense, development, diplomacie, tedy obrana, rozvoj, diplomacie. Já bych to postavil jinak. Nejdříve diplomacie, pak rozvoj a na posledním místě obrana. Diplomacie, rozvoj a obrana na posledním místě. To by bylo správné pořadí těch 3D, neboť my tady nejsme v podvýboru pro obranu. Děkuji. Thank you, Chair. <clears throat> Congratulations on uh, a draft report. Uh, Děkuji. Blahopřeji k návrhu zprávy. Máme velká očekávání a ta očekávání nebyla zklamána. Připravil jste skvělý produkt, ale naše eh, rozprava má obohatit a zdokonalit tento dokument. Ve skutečnosti tato zpráva bude jasným krokem ku předu ve shodě na globální strategii, která byla představena paní Mogherini a věřím, že Evropská unie skutečně nebude mít jenom globální strategii, ale konečně se stane strategickým hráčem na celostové úrovni. A ve skutečnosti jsou tu dobré důrazy spolupráci EU a NATO, která je tak potřeba v dnešní bezpečnostní situaci celosvětově. Ale já bych zdůraznil nejen spolupráci s aliancí, ale také transatlantickou spolupráci a vazby mezi EU a Spojenými státy, aby se věci neubíraly špatným směrem po prezidentských volbách eh, v USA. Věřím, že tato spolupráce bude významná pro obě strany a nedojde k izolacionistickým sklonům. Kolegové zmínili rozšíření a je to významný nástroj pro reformy a spolupráci v sousedství. A současně odstavec 18, který zmiňuje úzkou spolupráci s východoevropskými zeměmi by zřejmě měl být formulován jasněji. Týká se to bilaterálních závazků. A tady musíme uznat, že existuje určité spožní na naší straně. Ty, ty, těmto zemím se daří dobře a dosáhli určitého stupně, pokud jde o bezvízové dohody. A my se spožďujeme. Nejsme schopni se shodnout na trilaterálním dialogu tady v parlamentu s radou a komisí a toto prodlení není ku prospěchu obou stran. Měli bychom splnit závazky, až bude té kondicionality dosaženo. Takže měli bychom zde uvést něco více v tomto duchu. Konečně, pane předsedo, dnes budeme hlasovat později o zprávě paní Fotigy o dezinformacích a propagandě. Musíme uznat, že realita není až tak pozitivní, jaký vidíme. A důvod informační války proti Západu a uvedení právě toto ve vaší zprávě, myslím, že by to bylo takto lepší a celkově konzistentnější. Takže to jsou naše pozměňovací návrhy a ještě jednou blahopřeji k vašemu návrhu. Děkuji. Já samozřejmě podpořuji základní směřování této zprávy. Velice vítám, že využíváme této příležitosti z hlediska tedy situace ve světě a také ty možnosti, které se u nás tedy otvírají z důvodu Brexitu, že se to snažíme nějakým způsobem využít. Já bych se chtěl eh, soustředit na bod 10. Eh, tady se hovořilo o tom velitelství a o tom, že v některých hlavních městech se ten pojem příliš nelíbí. Proto by bylo možné spíše nějak jasně říct, čeho vlastně chceme dosáhnout. Například, že tam doplňuje vytvoření trvalého civilně vojenského veditelství tím, že se spojí stávající uh, Eh, zařízení, které existují. Máme něco takového CPCC, CPNPD, vojenské velitelství, to vše už máme. A po co jde? Jde o to, aby ty stávající struktury jsme spojili tak, aby mohli převzít, vykonávat tu funkci nějakého toho trvalého civilního vojenského velitelství. Neměli bychom tedy budit dojem, že tady chceme vytvářet nějakou novou strukturu, nový orgán. Nejde nám o to, aby se efektivně sloučily ty stávající. A pak by se tam nemělo hovořit pouze o strategickém a operačním plánování. Eh, anglicky je tam planning and conduct capabilities. Takže my tady děláme plánování Bruselu a ta realizace je na členských státech. A tady by se to opět mělo nějakým způsobem sloužit. Takže tam nemá být pouze planning, který je anglicky, ale měli bychom se soustředit na to anglické conduct. Já nevím, na to Ehm, německy se překládá jako provádění, ale mělo by se tam doplnit. Protože skutečně jde o to, aby o to, aby, o co vlastně jde, o jde o mise SBOP, o nic jiného ne. Takže možná, kdybychom to tam takto jasně napsali, tak by v některých členských ehm, zemích ehm, či hlavních městech ty obavy se ztratily. A pak je tady to PESCO, že ten odkaz, že PESCO by se konečně mělo aktivovat. Možná bychom měli využít tu nepřívětivou poznámku britského ministra obrany a říct si, ano, teď je možné to aktivovat i z Brity, nebo těž od Lisabonu byla možnost eh, to pesko prostě zřídit a učinit ho funkčně schopným, kdyby tady ta vůle byla. Takže možná by bylo vhodné to učinit prostě nyní, už teď. A pak, protože to je již na komunitární úrovni, no tak pak bychom to mohli prostřednictvím evropského rozpočtu a dalšími těmi možnosti, které máme, eh, jak si zafinancovat a učinit z toho skutečně operativní záležitost, která nám pomůže k tomu, abychom dosáhli našich cílů a samozřejmě Co se týče toho, jak vypadá situace v Sýrii, jak se tedy Rusko eh, chová v Syrii, tady si myslím, že ano, že sankce byly nutné, jsou nutné, ale doposud k žádnému efektu nevedly. Byl to náš, naše civilizované reakce na to, jak postupovalo Rusko. My jsme tedy neposlali Eh, nebo nedali k dispozici Ukrajině vojáky a zbraně. My jsme to neudělali. Rusko to udělalo na své straně. My jsme to neudělali, udělali jsme méně. Pouze jsme uvalili sankce, takže to bylo od samého počátku nabídka Rusko, aby se vrátilo zpět, zpět na cestu diplomatického vyjednávání, které by se snažilo vyřešit ten problém. Tedy z tohoto důvodu by označovat sankce jako něco, co by mohlo mít dokonce opačný efekt. Tady nejsem ochoten to politicky akceptovat. My jsme zareagovali civilizovaným způsobem a nepostavili jsme se na stejný stupeň jako agresor v Moskvě. Děkuji. Amen. Děkuji, pane Pardon. Ještě, ještě tady máme ze sociální demokracie někoho. Eh, děkuji. Ono, mm, to je možná trošku trapné, ale já e, si nevzpomínám, kdy naposledy e, zpravodaj e, skrýl tolik chvály a já se k němu jenom připojit. Jediná námitka, kterou bych za těchto okolností ještě mohl mít, je, že jsme to měli udělat dávno, před rokem nebo ještě dřív. A ještě bych tedy eh, přidal jednu věc. A možná eh, by to mohlo být ve zprávě eh, zdůrazněno ještě více, než je. A to je Sýrie a naše nečinnost, absence snahy Eh, vyplnit eh, vlastně tu mezeru, která se otevřela poté, co zkrachovala jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. A to de facto si přímo říká, eh, přímo volá po něčem, aby se tedy ten konflikt vyřešil. Já myslím, že už se to moc odkládat nedá. Zejména za daných okolností, kdy nás tento konflikt ovlivňuje daleko více než kterýkoliv jiný. Děkuji. Děkuji. Také já se připojím ke chvále této zprávy, poněvadž pan předseda Brok skutečně sepsal velice eh, dobrou zprávu. Já souhlasím s tím, že současná situace eh, by měla být eh, využita jako příležitost pro sefektivnění zahraniční, společné zahraniční politiky. A také bychom měli zdůraznit externí aspekt naší politiky, jako je třeba eh, naše kooperativnost eh, v mezinárodním eh, prostředí. Měli bychom posílit vztahy ke strategickým partnerům a zůstat spolehlivým a globálním partnerem. Také musíme být sjednoceni, pokud se týče vývoje na mezinárodní scéně, například na na půdě eh, Spojených národů, což dneska nejsme. Také je třeba, abychom se porozhledli po našem sousedství a eh, posoudili, jak si zde počínáme. Eh, také naše nástroje by měly mít pozitivní vliv na zahraniční politiku. Evropa v této složité situaci čelí terorismu, kybernetickým útokům, eh, ochraně eh, vnější hranice, energetické bezpečnosti a tak dále. Eh, je to globální problém a musíme v jeho rámci posílit spolupráci uvnitř EU, ale také s globálními partnery. Já souhlasím s kolegy, kteří by rádi tu a tam eh, přidali větičku, tak eh, aby se zdůraznili nebo něco přidalo do budoucích plánů. Čili ano, mělo by to být takové dolaďování, ovšem eh, to by se mělo odehrát takovým způsobem, aby nenarušilo komplexní rovnováhu této zprávy. Toto je naprosto zásadní. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji také za poznámky. Ano, byly tady komentáře, možná, že je mohu jednotlivě zodpovědět. Byla tady ta otázka, paní Kalněte. 2% synergetický efekt. Ano, navýšení e, výdajů na obranu 2%. No, tak to má jaksi důvěrohodnost 0,7%. Eh, Čím více se o tom píše, tím nižší je pravděpodobnost, že k tomu dojde. Tak to prostě vypadá realita. Mnohem realističtí, když se podívám na rozpočtovou situaci nesečnických států, by bylo to, aby se skutečně vy, využívaly synergetické efekty. Já eh, ty, ty tam ty 2% klidně budu mít, ale eh, skutečně nejlepší cesta by byla cesta synergií. My vydáváme asi 200 miliard eur ty jako členské státy za obranu. Někdo říká, že je to i více. V celé řadě členských států máme eh, výdaje až k 80% již téměř tam vlastně není <laughs> místo na výdaje na vojáky. A d- takže ty režimní výdaje jsou skutečně obrovské, to asi 80 Takže například v Německu je to stejná situace. Tam máme skutečně velmi málo vojáků, ale máme ještě snad více úředníků, kteří jsou v různých úřadech a tak dále na ministerstvu obrany. Takže Eh, reforma, například která proběhla v Německu, ne, nezměnila počet zaměstnanců, ale počet vojáků a zbraní. Takže tady je otázka synergie a to je téma, které bychom měli nadnést na veřejnosti. To, co momentálně dělají členské státy, oni se brání kooperaci, nechtějí spolupracovat tam, kde by to ušetřilo peníze. Tady samozřejmě vězejme na výzkum a samozřejmě vypisování výběrových řízení. A tady si myslím, že bychom mohli přesvědčit občana, že pokud by to šlo cestou té spolupráce, tak by prostě bylo možné za jeho peníze pořídit více než do posud. Takže to je diskuze, kterou bychom skutečně měli vynést ven na veřejnost, protože Národní ministerstva obrany to neudělají. Ty, eh, jak si tu, tu velkou, velkou počet úředníků vždy budou propojovat s otázkou národní suverenity. A e, tuto diskuzi bychom měli skutečně na dnes i v rámci setkání ministrů obrany. Ne jako alternativu k těm dvěma procentům, ale jako další dodatečnou věc. Kalněte, pan Gánhále, řada z vás tady hovořilo o tom velitelství. A tady si myslím, eh, bychom asi na tom místě to měli skutečně upřesnit, aby nevznikla nedorozumění. Tady s vámi souhlasím. Nějaká jasná představa, ale tady to myslím dobře zaznělo, jak bychom to mohli pozměnit. A ty, které to zajímá, možná bychom si měli zorganizovat nějakou menší schůzku, kde se to předem do, prodiskutujeme, abychom dospěli k nějakému rozumnému kompromisu. Tak, jako si také myslím, tady kolega Kukan, že ta otázka toho doladění či ta aktualizace, vy jste tady hovořil o Sýrii, takže tady je důležité mít dobrý časový harmonogram a také to mít dobře ošetřeno v kompromisech, abychom tam skutečně vše zapojili, co bylo nadneseno. Dobře já jsem tady dokončil tuto zprávu v době, když prostě ještě nebylo jasné ta situace v Sýrii tak jasná jako nyní. To je, takže i to je třeba zohlednit a dodat to tam. A otázka nějaké čtvrté síly, to je tam, myslím, dobře zobrazeno. My Vždycky jsme chtěli jít cestou prevence, prevence předcházení konfliktů. Vše ostatní je vlastně sloskotání politiky. Ale někdy je, člověk prostě potřebuje tvrdou sílu. Právě proto, aby mohl předcházet konfliktům. A to nemáme jsme největšími dárci peněz v souvislosti se Sýrií a samozřejmě budeme asi největším dárcem, co se týče obnovy po válce, ale nikdo nás nebere vážně, když jde, když se vyjednává o válce a míru. Prostě my tam nesedíme u toho vyjednávacího stolu. A to je klíčová otázka, na kterou budeme muset nalézt odpověď, důhodnou odpověď, tak abychom to do... nějakým způsobem dořešili. Já tomu věřím, že se nám to podaří. Další rozšiřování. Tady je třeba si to dobře zvážit. Jak to tam tedy mít? My jsme se proto vyslovili, že rozšiřování je důležitý politický cíl a je třeba jasně ukázat, že dosavadní rozšiřování bylo také zahraničně politickým cílem, který také sloužil i zachování míru. Ale samozřejmě, že rozšiřování má své hranice. Pokud bychom, a to je vlastně funkce, schopnost celé Unie. A schop... Proto je, myslím, důležité, že se tady o tom hovoří, abychom neměli rozlišovat mezi uh, plným členstvím a stávajícími možnými nástroji, zda bychom tam neměli mít něco mezi tím, něco jako Evropský hospodářský prostor plus, třeba jako nějaký ten norský model, že bychom prostě nabídli něco takového zemím, o kterých prostě víme, že ještě dlouho nebudou plnit podmínky pro to, abychom je mohli vzít do Unie a že my ani nejsme schopni je vzít. Takže to si myslím, že by nebylo špatné. A tím nechci říct, že, že se zdáváme slibu, který jsme dali zemím západního Balkánu. To ne, nechci, abyste nechápali špatně, ale myslím si, že potřebujeme takový nějaký nový nástroj nového statutu. To si myslím, že by část země východního sousedství vnímala velmi pozitivně. Možná by to bylo vhodné také pro Turecko pro jistou dobu. Takže pokud máte nějaký návrh, jak to zlepšit, budu vám je vděční. Děkuji také za to, co řekl kolega Peterle. Pak otázka globalizace. Milan Mone. Tady třeba vůbec eh, nevím, v čem vlastně máte ten problém, to o tom si budeme ještě muset eh, pohovořit. Co se týče Brexitu, je mi naprosto jasné, že to, že Britové odejdou z Unie, no, tak bude samozřejmě oslabení našich eh, dovedností, schopností v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky. Při všech těch možných dodatečných eh, možnostech, které se nám pozitivně otevírají při Brexitu. A, ale samozřejmě Nejlepší by bylo, kdybychom tady měli konstruktivní Velkou Británii, která by byla dobře zapojená do evropské zahraniční bezpečnostní politiky. To je jasné, proto je tady důležité si zvážit to, jakým způsobem tady budeme dojednávat ten Brexit, abychom i do budoucnosti si tady udrželi tady ten potenciál Velké Británie pro zahraničně bezpečnostní politiku, abychom si ho neodstřihli. Takže tady možná také nás ještě napadne nějaké možné řešení, aby Británie v této otázce se nestala nějakým skutečně cizím třetím státem to by byla velká škoda. A ještě otázka s těmi eh, těch normativních eh, pravomocí. Tím mám na mysli mezinárodní právo, ale pak je otázky například kulturní. Pokud chcete, tak to mohu ještě upřesnit několika slovy, aby, aby to nevedlo k nějakému nedorozumění. Ano, diplomacie. Ta otázka, ano. Jak má být eh, to, to pořadí těch 3D? Ano, by bylo dobré mít diplomaci na prvním místě a obranu na poslední. Dále na to kolega Ostřevičů. Samozřejmě na to je právě nutné pro kolektivní bezpečnost. Nespětně nutné, to se také jasně projevilo, ale také říkáme, že chceme posílit naše vztahy se Spojenými státy americkými, takže pokud vás napadne nějaká věta, kterou by mohl pak podpořit celý parlament, budu vám vděčen, ale nerad bych u této zprávy měl nějaký spor o to, do jaké míry máme a jakým způsobem máme utvářet naše vztahy s USA. Bylo by vhodné, aby ta zpráva byla konsensuální. Takže třeba si dát pozor na to, abychom se nedostali do nějaké konfrontační situace. Já si myslím, že chápete, co myslím v této otázce. Víza. To tam prostě mít nechci neboť je důležité, abychom to zprávu dokončili do prosince. Nějak by byla zastaralá. A proto já doufám, že ve čtvrtek, eh, jak dopadla ta vyjednávání ve čtvrtek? Bylo to pozitivní ten trialog? Ne? Takže tady nevím, nezávisle na mé zprávě jsem toho názoru, že je třeba se opět o, o ještě jednou obrátit na naše kolegy z Libé protože si myslím, že tady je důležité dobře vyložit otázku delegovaných a aktů a aktů prováděcích. Ale samozřejmě musíme být nějakým způsobem schopni jednat. Takže proto bych tady rád v tomto veřejném zasedání řekl, že ten rozum nemůže mít pouze parlament. Je třeba, aby rozum měla také rada komise rada eh, pořád říká, pokud chcete být rozumní, tak ustupte, ale to bychom mohli také obrátit a říct vůči radě a říct radě, pokud vy chcete být rozumní, tak ustupte vy. Takže já si nemyslím, že by bylo dobré, eh, když tady, eh, když tady zástupci rady posílají k předsedovi výboru zástupce Ukrajiny a Gruzie a tím mají na ně tlačit, aby parlament tedy ustoupil. To není hezká hra. Taky bychom ji mohli obrátit vlastně vůči radě, proti ní a myslím si, že bylo hodné, kdyby rada postupovala nějakým lepším způsobem. To velitelství. Už jsem o tom hovořil. Ano, tam jsou ty conduct capabilities Jistě, ale ono to není jenom sloučení. Tam musí být nějaká přidaná hodnota. To není pouze to sloučení, to by bylo málo. Je důležité, aby se posílila schopnost fungování, jednání. Musí tam být jakýsi, řeknu to jako starý marxista, kvalitativní skok. K tomu musí dojít. Na ten bychom měli silněji upozornit, abychom lépe poukázali na ten rozdíl. Tímto si myslím, že jsem tu otázku zodpověděl. Děkuji vám a čekám na vaše podněty a velmi rád ještě během příštích dnů budu, když se na mě obrátíte, pokud mě to nechápete, rád vám to vysvětlím, abychom to mohli nějak elegantně vše vyřešit. Ještě jednou děkuji a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Nyní jsme o důležité zprávy. Přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbii a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru. Asi bych o tom nyní neměl mít nějaký dlouhý projev, neboť ta zpráva je velmi technická, ale pokud má někdo nějakou otázku, rád na ní zodpovím. Pokud žádné dotazy nejsou, tak bych jenom něco řekl k časovému harmonogramu. 4.10. byla, myslím, lhůta pro pozměňovací návrhy, takže nyní o nich budeme moci již hovořit. Žádné nebyly předloženy. Takže 20. října budeme hlasovat na výboru. Slovo má pan Hovit, mám pocit, že se o něj přihlásil. Opravdu to není eh, kontroverzní a, a bych k tomu něco řekl jako stínový zpravodaj. My eh, jsme se snažili tady tu anskou oblast brát jako celý region, což jsem si vrací. Hm, je to oblast, eh, která je ekologicky citlivá, jsou tam různé tedy habitaty, čili to eh, také je třeba zohlednit. Eh, kolegové se hodně eh, zasazovali o práva lidí s tělesným postižením a toto v podstatě je součástí toho systému OSN a e, my se samozřejmě snažíme, e, aby to téma bylo pozitivní. My tady máme e, ambasadora z rolníkové oblasti, tedy v Ženevě pro rolníkovou oblast. A samozřejmě je to také záležitost pro výbor INTA. Ale já tedy souhlasím s vámi, ale Eh, mm, jde také tedy o politické vztahy mezi Ekvádorem a námi. Děkuji, souhlasím. Ale myslím, že bychom eh, neměli dělat méně než u jiných zemí. Eh, prostě je třeba ta, tu otázku lidských práv země na svobody názoru, svobody tisku, to tady musí zasnít vhodným způsobem. Já doufám tedy, že pan Scholz eh, si nepřeje k tomu eh, předkládat rezoluci, jak je jinak jeho zvykem u jiných zemí. Eh, takže divím se, že v případě Ekvádoru tady žádnou nenavrhl. A myslím, že tady je určitě zájem o to rezoluci a myslím, že by eh, se to mohlo nějakým takovým způsobem formovat, jakože eh, na něco poukazujeme. Já myslím, že ten tón by nám celkem slušel. Má k tomu někdo něco dalšího? Ne. No, eh, já... Hovořili jsme už o Kolumbii, ne, tak to máme na zítra na programu, Tak Gruzie. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Teď máme hm, půl hodiny času. Tak, abychom se teď rozešli a pak se za půl hodiny eh, vraceli na hlasování, tak to nedá příliš smysl, tak zkuste navrhnout, které téma bychom mohli projednat. Takže co Sýrie, to by mohl být vhodný okamžik. Johannes, jinak? Bitte? No. Also ich würde Vorschlag machen. Navrhuji toto. Komu se chce, tak může tady se mnou tady hovořit o Sýrii, jak kdo potřebuje předá, přestávku, tak ať si udělá přestávku. Neboť vidíme, že ten konflikt, jak, tak jak se odehrává v posledních dnech, nás přivádí do velkých potíží. Já jsem byl toho názoru, že jsme byli na cestě k řešení přes veškeré překážky, me, řešení mezi Ruskem a USA, který by opět tedy za, za obnovil klid zbraní, ženevský proces. Byla tady dohoda s, a s režimem Asada. A nyní jsme v situaci, že prostě tady není vůle dosáhnout řešení, ale naopak je zde záměr prostřednictvím válečných prostředků dospět k válečnému, k vojenskému řešení. Ta nabídka, aby lidé, že tedy lidé mohou nyní opustit Alepo, nemá za cíl nic jiného, než to, že teda od, tamtud vlastně se odejdou poslední zbytky opozice. Ne, tím se usnadní porážka a Sadův režim se bude moci opět rozšířit. Pro mě je těžce představitelné, jak prezident, který takto zacházel s vlastním obyvatelstvem, bude moci dlouhodobě vést svou zemi opětovně, zda to může vůbec být úspěšné. To jistě ne a bude to proveditelné pouze s pomocí obrovského násilí, to je třeba si uvědomit. A z tohoto pohledu je třeba vidět, že ta, ta diskuze, kterou jsme vedli do posud, že tedy ženská jednání, kde se všichni sednou z jednoho stolu, američané, rusové, Evropané a státy té tzv. zástupné války, tedy od Saudské Arábie až po Teherán, Turecko, že se tedy sejdou a dospějou k nějakému řešení a společně budou postupovat proti islámskému státu. To by byla politika, která by zmírnila to, že ten, tu, ten proud těch uprchlíků otevřela by možnost se vrátit zpět do vlasti a Eh, otevřela by také možnost opět tedy v Sýrii dospět k nějakému rozumnému státnímu uspořádání. Ovšem tady na tom zájem není, takže je zájem zatím pouze o to dospět nějakému válečnému řešení. Co se tady stane s tím regionem, co se stane s těmi Kurdistány, s těmi třema Kurdistány a bude tady ještě zachována eh, územní celistvost Sýrie či Turecka? je to s tím spojeno. Tedy pokud se nedospěje k dohodě a islámský stát společnými silami neporazí, tak to může vést k celonovému uspořádání, k dalšími e, násilnými spory v celém regionu. A na to má málo kdo odpověď, myslím. A otázka je, zda jak může na to reagovat demokratická Evropa či demokratický svět? Asi eh, má menší možnosti reakce než autoritářský stát jako Rusko, který prostě se do toho vojensky zapojil. Co to pro nás znamená? Neznamená to také, že i my musíme jak se vystoupit z těch dosavatních schémat a prostě najít nějakou novou cestu, nový způsob, nový přístup. Neznamená to pro nás, že musíme uznat, že bylo možná chybou rozhodnout, tedy dříve, když, když tam byl ten demokrat, když tam bylo to demokratické postání, že jestli to nebylo chybou, že jsme tehdy se rozhodli, že ho podpoříme. Já tedy musím, se pochybuji sám o sobě. Mož, možná bylo chybou jít do Líbie. A možná bylo chybou nejít do Sýrie. této perspektivě Samozřejmě ono je vždycky krásné říci, Evropa selhala, selhala v Sýrii. To se dobře říká, oni dávají k dispozici pouze humanitární pomoc. Ale možná bychom si sami položit, měli položit sami otázku sobě a našim členským státům, kdo by býval ochoten vyslat do Sýrie pozemní jednotky. Ten teroristický požadavek něco udělat, ano, s tím může přijít lehce každý, ale ta otázka potom, kdo skutečně ochoten tam ty vojenské síly poslat. No já se obávám, že v mé zemi, kde nejvíce se ozývá těch hlasů, že by se mělo něco učinit, je nejmenší, nejmenší připravenost ochota tam do toho vojenský jít. Takže máme diskuze, která je velice laciná, lacině vše odvaluje na Evropu, ale eh, členské státy prostě ty nemají vůli v této věci jednat. Což je problém, který momentálně je asi ten nejzávažnější, kterým čelíme a já na to nemám odpověď. Možná z vás, vás, někoho z vás eh, něco napadá, vy odpověď znáte. Já také odpověď neznám, ale něco mě k tomu napadá. Mohu naprosto podpořit vše, co jste řekl. Ale samozřejmě si to usnadňujeme, když říkáme, ano, do Líbie. V Líbii jsme bývali nemě, jsme ne, nebylo vhodné, že jsme zasáhli v Líbii, a naopak v Syrii jsme zasáhnout měli, ale to mléko je zrozleté a je prostě příliš pozdě. A nemyslím si, že bychom byli tak bezmocní, jak jste to právě popsal. A nemám tím na mysli vojensky bezmocní, ale v jiných aspektech. Pokud se pouze podíváme na ty strany, které tam vlastně vedou válku, Sáudská Arábie, Irán, Turecko, Rusko, a to zmiňuji pouze některé. Máme se všemi těmito zeměmi úzké hospodářské vztahy. Němci například do Saudské Arábie právě dodali vojenský materiál v hodnotě několika stovek milionů eur nebo dolarů. Máme velké úzké hospodářské, nebo plánujeme úzké ekonomické propojení s Iránem. Máme tedy páku v této souvislosti. pomocí naší ekonomické váhy můžeme vyvolávat nátlak na tyto země a říci jim, pokud konečně nepřestanete vést tuto válku, tak my vám prostě nebudeme dávat ty Airbusy a zbraně, které dáváme Saudské Arabii. To vše prostě nebude ale oni nám asi řeknou, dobrá, tak my si to koupíme někde jinde. Ale možná i tam se nám podaří nalézt spojence, mi řeknou, tak to dál postupovat nemůžete. Myslím si, že si to Syřané prostě zaslouží, abychom zvážili vše možné, co bychom mohli učinit pro to, abychom ukončili tu válku v zemi. A ne, abychom jenom prostě řekli, vše jsme zkusili a prostě nic nefunguje. Takže já si myslím, že ještě máme jistý arzenál možností k tomu, jak tedy vyvíjet ten tlak. na to, a teď se vracím k tomu, co jsem řekl již před chvílí, že to, tedy, co vzniklo tím, že, že už prostě Rusko s USA nespolupracuje na mírovém řešení, že toto vákuum, které takto vzniklo, bychom my naplnit mohli a měli. Děkuji. Eh, merci, merci beaucoup, eh, monsieur. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně se líbilo, jak jste navodil rozpravu otázkami, které jsou zásadní a na které nemáme vždy odpovědi. Jako předřečník, kolega, jsem si nejsem však jistá, že jsme všechno vyzkoušeli když se podíváme na situaci, tak dochází k eh, akumulaci občanských konfliktů v Sýrii, což eh, situaci značně komplikuje a stěžuje. Jedna velmoc Rusko má jasnou strategii, aspoň se mi to zdá, nejdříve pokračovat v získání území, než se bude případně jednat o míru a naproti tomu mám pocit, že Evropská unie nemá prostředky, je odzbrojená, nemá strategii, nemá jasný pohled, jasný výhled. A samozřejmě existují země, jako je Saudská Arábie a Irán, a kolega o tom právě hovořil, se kterými můžeme hovo- nejen hovořit, ale dát dohromady určitý nátlak. Vidíme, že regionální velmoci a jejich vliv je klíčový u tohoto konfliktu a víme, že nedospíme k mírové dohodě, pokud nebudeme hájit eh, životní zájmy těchto regionálních velmocí, i když většinou mají životní zájmy, které se mohou jevit jako rozporné. Já bych chtěla položit otázku, někdy se hovoří o představě eh, chráněné zóny, kde by Syřané mohli žít v míru je to naprostá utopie, nebo je to věc, která je možná? A je to věc, kterou my, jakožto Evropané, můžeme požadovat? Myslím, že současná situace v Alepu a tok migrantů, ke kterému došlo, těch pět milionů osob, které opustili Syrii, to nepřestane. Miliony osob je vnitřně přemístěno, miliony trpí bezprecedentní humanitární krizí a my máme povinnost jako Evropa minimálně, když odpovědi nejsou jednoduché já s tím souhlasím, minimálně musíme mít jednu jedinou strategii a vlastně prosazovat myšlenku chráněné bezpečné zóny. Já to zcela skromně zde předkládám. Nikdo další se ke slovu nehlásí. Chráněné zóny, kde může garantovat toto vše by se muselo opřít o dohodu. Ale přesně o tu, to dohodu prostě oni nechtějí. Rusko má prostě vše vlastně stopuje na Radě bezpečnosti, vetuje to a když vidím, že Rusko tam, jak si umístilo i rakety země vzduch, tak eh, nemohou potom eh, ani americké, ani, ani americká, ani turecká letadla vlastně garantovat existenci takové ochranné zóny. Možná by bylo ani není možné prosadit to zavedení těch bezletových zón, nebo eh, prostě letadla, která by to kontrolovali a chránili, nemohou vzlétat, eh, nebo jsou ohroženy raketami země vzduch. A nebo, to by byl důležitý krok, že by se tedy z rakety země vzduch dali rebelům. Ale to už se jednou nepovedlo v Afghánistánu, protože se to pak dostalo do špatných rukou. Ale to by byla asi jediná šance na to, aby se rebelové mohli bránit eh, vůči ruským letadům a letadům Asada. Jsme ochotni k takovémuto kroku a není to již vlastně příliš pozdě v současné situaci. Protože já si skutečně myslím, že vojensky už si tam západ nic nemůže vynutit. To už prostě toto rozhodnutí, tak, tak to vypadá vývoj z posledních 14 dnů. Možná to vidím příliš pesimisticky, ale to už je prostě rozhodnuto. A mně se zdá, že ta situace taková je. Děkuji mnohokrát. Za 15 minut začneme hlasovat. Kolegyně, kolegové, vrátíme se opět ke schůzi a budeme hlasovat. Budeme hlasovat o bodu číslo 7. Spravodajkou je paní Fortiga. Fortiga Kdo prosím zastupuje paní zpravodajku pan Tenok? Charles, chcete něco říci? Eh, paní Fotiga z osobních důvodů dnes nemohla přijet, mm, takže vyřizuji vám její omluvu. Děkujeme, to se stane. Pozměňovací návrh 103, kdo je pro? Z kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Nyní návrh 122, eh, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, Ano, většina byla proti. Dobře, takže 122, kdo je pro? Proti? prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 18. tak je to 18, 18, ale taky je to zamítnuto. Dobře. Kompromis 7 je pro, proti, zdrželi se přijato pozměňovací návrh 136, kdo je pro, proti, prověříme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto poměrem 21 pro 22 proti. Takže zamítnuto, ano. Nic se nemění. Kompromis 8D pro. Proti zdrželi se přijato. 149 pro proti, zdrželi se přijato. Wir kommen dann 153, äh, 154 dafür. 153, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 156 pro, proti, Prověříme. Končím hlasování. 25 e, ke 23 přijato. 157 pro, proti, Prověříme. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto. On hlasuje proti. No tak ještě dalších pět. Já myslím, že to by nemělo tak běžně být. Prostě buď se budete nosit karty, nebo nemůžete hlasovat. Kompromis 9. Pardon, 158. Pro, proti, prověříme. Končím hlasování. 25 e, ku 20 přijato. Tak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 Die Abstimmung Tak, končím hlasování 27 pro 20 proti. E, tak to vzniklo, neboť se názor EPP vyvinul. E, kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se přijato. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se přijato. 187 pro, proti, zdrželi se přijato. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 189 pro, proti zdrželi se přijato, 190 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti zdrželi se přijato, 215. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato. 229 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 230 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 231 pro, proti zdrželi se přijato. Dobře, prověříme. Končím hlasování. Ano, 23 proti 26, takže je to skutečně eh, zamítnout. 234 pro, proti, zdrželi se přijato. 235 pro, proti, zdrželi se přijato. 236 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 13. Pro, proti zdrželi se přijato. 249 pro, A máme chybu v hlasovacím seznamu. Takže hlasujeme kompromis 14 pro, proti, zdrželi se. Dvěstě šedesát pět je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 266 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 267 pro, proti, prověříme. 267. 267. Končím hlasování. zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 269 pro, proti, zdrželi se přijato, 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 271 první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 293, ne, 289 pro, proti. Ne, tady je chyba v hlasovacím seznamu. Tak jsem měl pravdu. Dvěstě osmdesát devět pro, proti, zdrželi se zřejmě zamítnuto. Er did not fall because 289 falls. 289 odpadá. 289 falls before uh, amendment 289 odpadá, poněvadž 149 byl podpořen. 293, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 2, kompromis 16. Kompromis 16 pro, proti zdrželi se přijato 308. Pro 308, proti zdrželi se zamítnuto 309 pro, proti zdrželi se zamítnuto 310 pro, proti zdrželi se ještě jednou, 310 pro, proti, zdrželi se, přijato. 311 pro, proti, zdrželi se, přijato. 314 pro, proti, zdrželi se, přijato. 317 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 322. První část pro, proti. První část odpadá. První část odpadá. Hlasujeme pouze o druhé části, kdo je pro, proti. Takže prověříme elektronicky, kdo je tedy druhá část 322. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 33. Prosíme, eh, aby se kolegové účastnili hlasování, jinak eh, to pořádně neodhadnu. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se přijato, nyní 330 pro, proti zdrželi se přijato, 331 pro, proti zdrželi se. Prověříme. Já geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti 31. Kompromis 19 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro proti zdrželi se přijato, kompromis 21 pro, proti zdrželi se přijato, 355 pro, proti zdrželi se prověříme. Völlig verwirrende Position der Fraktion. Die Linke stimmt für Vertiger, die Vertiger-Fraktion stimmt gegen Vertiger. Mit 13 zu 7. Eh, zamítnuto 13 hlasů bylo pro, 21 proti, 356 pro. Socialisté mají dvojitou strategii. Ano, když se hlasuje paží, je to ano, eh, když se hlasuje elektronicky, hlasují ne, to je ta dvojitá strategie. 356 je pro, proti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 proti zdrželi se přijato, 65 pro, proti zdrželi se přijato, 66, 67, 8, 9 pro, proti, zdrželi se, tak to nevím. 70 prověříme na přání jednoho staršího pána uprostřed. Končím hlasování. 71 pro. Ne, to odpadá, odpadá až po 78 pro, proti zdrželi se přijato, 79 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, devítka byla schválena. Ano. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 95 pro, proti, zdrželi se ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Abstimmung ist Končím hlasování. Zamítnuto 25 proti 27. Nyní 102, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 25 proti 27. Jedna pro, proti, zdrželi se přijato, dva pro, proti, zdrželi se přijato. Vier dafür. Čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, zdrželi se přijali, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se přijato. Osm pro, proti, zdrželi se přijato. Devět pro, proti, zdrželi se přijato. Deset pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáct pro, proti zdrželi se přijato 12 pro, proti zdrželi se přijato 13 pro, proti zdrželi se přijato 14 pro, proti zdrželi se prověříme. Končím hlasování. Schváleno 32 proti 18, 15 pro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 für den Antrag 20. Kdo je pro 20? Dva, proti? Zdrželi se? Prověříme. Glaube angenommen. A myslím, že přijato. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Ano, 31 k 18. Nyní 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Dále kultura jedna pro, proti, zdrželi se. Ještě jedna, kult jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Kult dva pro, proti, zdrželi se přijato. Kult tři pro, proti, zdrželi se přijato. Kult čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Kultura 5 pro, proti, prověříme. Končím hlasování. Přijato 26 proti 22 hlasům. E, kult 6, první část je pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme, můžeme hlasovat eh, unblock ten zbytek, je to pořád ta sama většina?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 Přijato elektronické závěrečné hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 8 proti, 14 se zdrželo. Přijato. Blahopřeji nyní se dostáváme ke zprávě Pancery. Návrh stanoviska eh, o právech žen ve státech východního partnerství. Přeji si vystoupit pan navrhovatel. Není zde. Tímž nám to ulehčil. Paní Gil. Přejete si nějak přispět širším způsobem? Ne. Takže kompromis jedna pro. Proti zdrželi se schváleno. Návrh 19 pro. Proti zdrželi se schváleno. 20 pro. Proti zdrželi se schváleno. 21 <coughs> pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro proti, zdrželi se schváleno. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto 52 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 59 pro. Proti zdrželi se schváleno. 60 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 73 byl stažen, 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 76 pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 10. Kompromis 10, kde je pro? Ne, omlouvá se pan předseda 9. Kompromis 9, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Návrh 89 pro proti, zdrželi se schváleno 90 pro, proti, zdrželi se schváleno 91 pro, proti, zdrželi se zamknuto 92 pro, proti, zdrželi se schváleno 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 95 pro, proti, zdrželi se schváleno 96 odpadá 1 pro, proti zdrželi se schváleno 2 pro, proti zdrželi se schváleno 3 pro, proti zdrželi se schváleno 4 pro, proti zdrželi se schváleno 5 pro, proti zdrželi se schváleno 6 pro, proti zdrželi se schváleno. Elektronické závěrečné hlasování Končím hlasování. A bylo to přijato 46 hlasů pro, dva členové se zdrželi, dva hlasy proti a je tam pravděpodobně i hlas Donalda Trumpa. Ahoj přeji dem Berichterstatter. panu zpravodaji.